Queridos invitados. Drazí hosté, prosím pěkně, začneme. Queridos invitados, vamos a... Drazí hosté, eh, zahájíme druhý blok eh, dnešního dopoledne. týkající se e-learningu ve vyšším vzdělávání. Už teď bych rád oznámil, že si nejprve vyslechneme paní Grenkonol z univerzity v Lesteru ve Spojeném království, a bezprostředně poté eh, zahájíme panel, čili nebudou hned následovat otázky, ale otázky budou následovat až po panelu, eh, který bude následovat po přednášce. Také bych rád krátce oznámil něco především pro tlumočníky a kolegy, kteří sedí v kabinách. Během prezentace paní Konol eh, bude promítáno malé video a samozřejmě to se nemusí tlumočit. Děkuji mnohokrát a hned dávám slovo naší eh, řečnici. Good morning, it's a... Eh, Dobré dopoledne, je mě potěšením, že v tento slunečný bruselský den mohu být zde s vámi příštích minutách eh, bych eh, ráda pohovořila o e-learningu jakožto oboru a co to znamená pro vyšší vzdělávání. Tak nejdříve bychom začali eh, takovým časovým přehledem klíčových milníků za posledních zhruba 30 let. Poté bychom se zaměřili na několik technologických trendů budoucnosti, klíčových trendů, jenom několik. A pak se zastavíme konkrétně u klíčových systémů eh, na podporu studujících, tedy systémy řízení učení. Dále tady si řekneme o jednom paradoxu. Navzdory tomu množství Eh, různých technologií, které máme, moc se nevyužívají, neboť učitelé s nimi neumí zacházet. A další věc, eh, learning design, čili to bude o nových přístupech a nástrojích k elektronickému učení. A nakonec se zastavíme u eh, několika příkladů o tom, jak technologie mohou podporovat různé přístupy k učení. No a možná tady přidám několik myšlenek, které by mohly vyvolat debatu. V roce 2007 se sešla skupina, která se snažila vytvořit definici e-learningu a v zásadě jsme přišli s touto definicí. Je to rozvoj a průzkum aplikace technologií ve vzdělávání. Používá se k popisu eh, tohoto této oblasti eh, různá, různé, eh, de facto množství různých eh, termínů, ale já zůstávám toho, co jsem se představila. Když se vrátíme do 80. let, kdy já jsem se pustila do této oblasti, vznikaly nástroje Toolbook Autoware, které měly za úkol vytvořit jakési interaktivní multimediální zdroje učení. Počátkem 90. let eh, k nám přišel internet a poté jsme začali s eh, různými eh, nástroji, hm, jako Blackboard a podobně. Později v 90. letech se objevily mobilní přístroje, a tenkrát to byly ještě takové spíše kufříkové stroje a e, tady jsme tady vytvořili PhD, e, tady k tomu e, tady učení, no a samozřejmě dneska už je to všechno staré. Pak vznikly herní technologie, otevřené vzdělávací zdroje, například otevřená univerzita v Velké Británii. Velice brzy tento systém převzala a poté se objevila sociální média a participační média, to byla leta 2004-2005, pak eh, virtuální světy jako Second Life a později elektronické knihy a další eh, rychlé elektronické přístroje. V podstatě stačí mít eh, iPad a používáte ten internet úplně jiným způsobem. A v poslední době se objevují e, zadarmo e, kurzy, online kurzy, které se účastní často tisíce e, účastníků. K těm technologickým trendům a, a já se tady opírám pouze o e, zprávu Horizon Report e, naší skupiny, která se objevuje, co dívá se dopředu 3, 5 a více let. Eh, dnes eh, se, je to hlavně o mobilech a elektronických knihách. Jenom tak pro zajímavost, eh, kdo z vás má nějaký tablet nebo smartphone nebo něco takového. To je skutečně úžasné, kolik nás je. Personalizované učení, kde vy, my všichni, každý z nás má určité digitální prostředí, které si vybaví osobním výběrem eh, svých eh, nástrojů. Kdo z vás mm, se eh, má rádi Facebook, kdo nemají rádi Facebook, no vidíte, o tom by bylo možné dlouze debatovat. Já mám dvě děti, moje starší ho považuje za ďáblův nástroj a myslí si, že je to nástroj jako, by, jako droga a ten malý, ten prostě to prostě žere dále cloud computing a to je zase e, otázka, jak institucionálně to využívat. Třeba některé z instituce e, toto používají pro outsourcování e-mailových systémů a tak dále. Potom tzv. ubiquitous learning, e, čili my očekáváme, že budeme neustále online a v podstatě mnohdy nemůžeme pracovat, pokud nejsme online. Eh, pak je tady koncept eh, přinesi svůj přístroj, přinesi svůj počítač, protože teď už máme struktury, eh, které máme, máme tedy prostě možnost přinést si vlastní přístroj a při, při, připojit se všem otázka, je máme dostatek třeba elektrický zásuvek nebo dostatečně dimenzované Wi-Fi. No a dále analytika eh, učení. Eh, o čem to je? Eh, my máme vlastně strašné spoustu, strašnou spoustu dat, která je vlastně odvozená od těch vyučovacích procesů a ta nám může dát spoustu informací o tom, jak to tam probíhá, co se s tím dá dělat. A já bych vám nyní ukázala tady ten video, Google Assist Project a to je opravdu úžasná věc. Um, meet me in front of Strand Books at 2.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 Oh, yes, this is it. Is Paul here yet? Huh. Hmm. I hope you agree that's pretty amazing. Tak asi budete souhlasit, že je to <laughs> úžasné. No, samozřejmě za volantem by tohle asi mělo být zakázané, ale určitě to má svůj vzdělávací potenciál. Uh, dnes už si můžete zakoupit prototypy těchto přístrojů. Pokud eh, vás zajímají ty nejzákladnější technologie na podporu učení, tak my určitě všichni, všechny instituce máme systémy řízení učení. A já tady mám, zrovna jsem viděla tedy eh, takový briefingový dokument UNESCO, Eh, já jsem zde artikulovala, jaké jsou různé systémy i těch institucích a co vlastně znamenají. A pokud se týče eh, řízení učení eh, Moodle, Blackboard, Sakai, tak my je de facto rozlišujeme do šesti typů. Jsou to nástroje na vytvoření obsahu, Například Blackboard můžete uploadovat texty, multimédia a tak dále, se skupit je do složek nebo do nějakých strukturovaných modulů učení. Pak jsou zde různé komunikační nástroje, třeba diskusní fóra, prezentační nástroje, jako jsou blogy, kolaborační eh, nástroje, jako jsou wiki, eh, potom eh, learning assistance, pardon, learning assessment, to mohou být například otázky s eh, výběrem různých odpovědí, mohou to být eh, tedy portfolia nebo elektronické uploadovací systémy. Dále upload nástroje, tedy nástroje pro upload toho obsahu, který vytvoří studenti, a potom sledovací nástroje. A potom jsou zde další systémy, které jsou na to napojené registrace eh, třeba do knihoven a podobně, nebo eh, různé svoje záznamy, záznamy o studentech a tak dále. Čili je tam toho hodně. A já bych se chtěla zaměřit na tři klíčové nástroje v těchto systémech učení a trošku o tom, jak nám mohou podporovat učení. Tak zaprvé fóra fora, to je strukturovaná, strukturované prostory pro diskusy. E, tam je určitý časový posun, takže e, tam je možné provádět reflexy, vracet se k tomu. Nejenom tady otázka, odpověď, ale e, je to prostě takové něco jako informační zasedání. Já třeba jsem zkusila Open University v španělštině. A de facto já musím říct, že eh, být opravdu součást jako student tohoto bylo daleko cenější než eh, léta výzkumu. My jsme měli eh, neformální fórum, které nebylo moderované učitelem a bylo to úžasné, jak jsme tam dokázali interaktovat Mm, byl tam jeden student, který to prostě mm, vůbec se jim to, se mu to nelíbilo, že on byl o čtyři, tedy ve čtvrtém týdnu, my jsme byli ve dvanáctém týdnu a byla tam taková mind mapa. A mm, tady jsou různé způsoby, jakým eh, se využívat for. Blogy. Tak eh, tady je jakýsi diagram, který moc nevidíte, ale dole máte link, eh, je tam taky krásný eduko edukos eh, popis, jakým způsobem to funguje. edukos má eh, celý systém takových technologií, eh, blogy, wiki, e-portfolio a tak dále. Ale v zásadě je to, jakým způsobem využívají blogu studenti, učitele a jak se vyměňují obsah. Blog to je de facto jakási, jakási online chronologie osobních postů a komentářů. Je sekvenční, můžete přidávat komentáře a de facto je to i vhodný systém pro reflexy. Eh, třeba tam, kde se vyučuje třeba nějaký obor, tak tam je to také vhodné. A nebo je to vlastně jakýsi agregátor skupinově, která to poznáme. Wikis tak eh, tady opět eh, vidíte, tady máte link k tomu diagramu, který eh, vám ukazuje, jakým způsobem kdo se tam může zapojit. Je to vlastně jakýsi skupinový prostor a každý to může nějakým způsobem modifikovat, jsou, je tam sekvenční spolupráce, čili je to vynikající pro skupinové aktivity. Když je porovnávám, tak prostě diskus, diskuse fóra jsou, diskusní fóra jsou dobrá pro moderované debaty, eh, blogs, blogy jsou výborné pro individuální reflexy a Wikisto je o spolupráci a skupinové práci. Či to jsou ty tři klíčové nástroje používané při řízení učení. Já myslím, že bychom mohli velice dlouho hovořit o těch nejfantastičtějších technologiích a učení a tak dále. A já se k tomu později vrátím, e, včetně tedy učení jazyku. Ale navzdory tomu, že máme zde tyto skvělé nástroje pro učitele i studenty, a navzdory tomu, že máme spoustu nástrojů, které jsou zdarma, tak de facto téměř všechno, co se učíme, je k dispozici na internetu. Čili otázka je, jaká je potom role eh, pedagogických institucí, když to můžeme mít zdarma na internetu. Eh, de facto je to tak, že navzdory tomu, že je tam ten obrovský obsah, tak my ho to využíváme jenom ve velice malé části. Ve eh, velice malé části. A my jsme se ptali mnohých učitelů, proč nevyužívají více těchto technologií. Oni říkají, že prostě eh, nemají čas a neumí s tím zacházet. Eh, mimochodem hovořím vhodným tempem, je to v pořádku takhle? Trošičku rychle, trošičku rychle, že? Ne? Eh, prostě kdyby to bylo moc rychle, mávněte. Takže tento problém. To znamená, ta propast mezi potenciálem a realitou, tak eh, tím se vlastně zabývám už deset let výzkumu. A eh, my jsme vynuli nový přístup eh, k designu tohoto způsobu učení, což je takový, takové odvrácení se od belief-based, to znamená věření tomu, co se přednáší, spíše ke designu. A aby to bylo jasnější. Jako učitelé se hodně učí, eh, koncentrujeme na náš opor, na obsah, ale učitelé příliš eh, nehovoří o těch aktivitách, které k tomu učení mohou napomoci. A já vám tady chci ukázat několik nástrojů, eh, které vám to ukážou. Já jsem právě nedávno hovořila o tom, že by mohla vzniknout určitá antologie toho, jaký mož, eh, jakými možnostmi tady eh, můžeme procházet. Tak learning design má tři aspekty. To je provezení, provedení tímto procesem vizualizace spíše než text a sharing. Čili v zásadě, pokud se týče learning designu a pro aktivity při učení, tak především začínáme u učitele praxe, zkušenost, reference, Dále je tady charakteristika studenta, kdo to je, jakou, jaké je povahy, odkud přichází a tak dále. Eh, možná, že kultura, učit angličany, to je něco jiného než číňany třeba. A pak máme různé pedagogické přístupy k učení. A dále jsou to technologie, které nám tady mohou pomoci a jak. Důležité ovšem je také brát v úvahu institucionální kontext a externí faktory. Takže mnohé učební obory eh, se odvíjí od eh, profesionálních standardů eh, v technice, inženýrství, chemický, chemie jako obor a tak podobně. Či všechny tyto věci je třeba vzít v úvahu při vytváření, konstrukci Eh, učební činnosti. Tady se musíme podívat, eh, jaké jsou eh, rysy toho kurzu, vlastnosti toho kurzu. Může to být, já nevím, každodenní denní studium, kolaborativní studium a tak dále. Čili tady máme strašnou spoustu možností a je třeba si uvědomit, co je a co není součástí toho či onoho kursu. Čili Musím říct, že jsme to mnohokrát zkoušeli a lidé to oceňovali. Dále tady máme mapu kursu, čili eh, jakým způsobem chceme vést studenty, jakým způsobem chceme podporovat, jestli to bude učebnice nebo něco modulárního, nebo eh, linky k dalším skupinám, nebo informace o eh, knihovnách a dalších studijních strojích, dále obsah a zkušenost, jaké jsou to činnosti, reflexe a eh, demonstrace, například jazykových eh, kurzů, můžeme na začátku mít diagnostické texty, abychom věděli, na jaké úrovni jsou, no a potom eh, formativní a podobná cvičení. No a pak jsou zde také činnosti kolaborativní a komunikační. Dále tady máme profil aktivit a tady se snažíme artikulovat, co studenti budou dělat a kolik času tomu budou věnovat. Čili jestli je to čtení novin, sledování videu, videí, naslouchání podcastů, eh, zvládání informací třeba ve sprečítech, eh, komunikační aktivity, produktivita, Eh, zkušenost, to znamená drill, praxe a tak dále. Eh, adaptivní záležitosti, to znamená třeba modulování simulací, eh, něco jako třeba kivadlo a podobně. No a pak také hodnocení. No a tady vidíme, kolik času věnujeme které této činnosti, abychom viděli jak tedy vypadá ten profil této činnosti. Třeba při eh, tomém eh, učení španělštině, tak to, to bylo skvělé, až na to, že v komunikaci to jsem měl opravdu nejnižší sloupeček. To byla moje slabina. Takže tady vidíte prostě výsledky modře, assessment, žluté a tak dále. A my jsme eh, prováděli vyhodnocení bez detailů ale co bylo zajímavé, tady máme průlom vizuální, jiný způsob eh, výzvy a tak dále. Čili skutečně eh, lidé se na to dívali z různých úhlů. A na závěr eh, trošku příklady k tomu toho, jak bychom mohli podporovat různé přístupy. Toto je příklad, z Open University, Tady eh, studenti mohou používat také různé eh, kreslící nástroje, eh, Tady máme učení jazyku, tady opět moje španělština, vrátila jsem se úplně k začátku. no, čili tam je, že tam jsou ta interaktivní cvičení, tam se můžete spojit s dalšími lidmi, kteří dělají to tež. Eh, dále učení se za pomocí mobilů, eh, Takové mobily, mobilní zařízení mohou tedy eh, dělat různé věci, e-knihy, mindmapy a tak dále. A tady máme studenty po celém světě, často v nebezpečných částech světa, a tady vidíte armádní studenty, kteří používali eh, iPady a mobilní záležitosti, další mobilní eh, zařízení. Další příklad archeologie, tady opět eh, využívají iPady venku pro sběr dat. A další věc, iniciativa iSpot, tady můžete uploadovat data o flóře a fauně Eh, a je to na podporu zájmu veřejnosti o přírodní vědy. Eh, toto využívají také ovšem eh, vědátoři, tak aby lépe porozuměli, jak se mění situace. Dále situační učení hraní roli, například výměna informací eh, genetických. Tady máme tento příklad. Můžete, tady je eh, virtuální laboratoř, kde se můžete pohybovat a dívat se do virtuálního mikroskopu a tak dále. Další příklad to je z Google. Eh, je to, pokud používáte Google, tak vám vlastně přeloží prakticky cokoliv, co si potřebujete přeložit do jiného jazyka, celé stránky. E, tady vidíte, že některá slovíčka mě tam zůstávají ve španělštině a tak dále. Google, když na to slovo kliknete, tak se vám to přepne mezi e, španělštinu a angličtinu. Takže skutečně tady se můžete takto i učit. Dále e, spousta lidí, kteří se může učit takto protože třeba nemají přístup k univerzitám. A samozřejmě máme další zdroje učení UNESCO, spousty, stovky de facto repozitářů. Ale dá se říct, že bohužel neustále ani studenti, ani učitelé to dostatečně nevyužívají. A proto máme projekt OPAL, eh, kde se zabýváme otázkami, jak se vznikají tyto zdroje, eh, jaké máme různé uživatele a opět, eh, co všecko tady eh, do toho spadá, copyright strategie, OER a tak dále. Pak máme tedy evropský projekt Power Up a to je vlastně takový inventář více než 100 takových iniciativ 11 zemí, eh, zprávy a tak dále. Čili Google Power Up, tam to najdete. Čili skutečně za posledních několika, mál, několik málo let se objevila řada takovýchto online kurzů. Tady máme třeba eh, naše příklady o learning design. No a já bych na závěr řekla, že Eh, my tady vidíme jakýsi rozpad vzdělávání na zdroje, podporu, eh, učební kurzy a tak dále. A jsou tady úplně nové věci. Otevřené akreditace, peer-to-peer -peer university a pak tady máme eh, otevřené univerzity OER, univerzity mezinárodní konsorty a tak dále třeba. No a já myslím, že je třeba, abychom se zamysleli nad těmito čtyřmi záležitostmi. A to je disagregace vzdělávání na tyto čtyři eh, části. Co z toho chceme podporovat ve formální vzdělávání a jakou roli chceme sehrávat. A dále podpora systému řízení učení cloudové technologie a otevřené přístupy. Eh, pokud vás to zajímá, máme nový magisterský program, který od nového roku bude začínat a k tomu máme také knihu, která právě vyšla tento měsíc, eh, kde jste si opravdu můžete dozvědět mnohem více. Děkuji vám za pozornost. Eh, Děkujeme mnohokrát. A nyní zahájíme druhou část tohoto bloku, než předá moderaci a předsednictví paní Barbaře Mozer-Mercer. A rád bych vám pouze oznámil, že někteří z účastníků se nás ptali, zda příspěvky eh, obou dvou dnů budou k dispozici na našich webových stránkách máme všechny příspěvky, to znamená, že bych požádal zároveň také zda nemají žádné námetky eh, proti tomu, aby jejich projevy byly zveřejněny na a zpřístupněny na naší webové stránce. Máte-li námitky, prosím pěkně, oznamte nám to, protože to by znamenalo opt-out. A když nám explicitně nic neřeknete, bude to znamenat, že všechny příspěvky najdete zpřístupně na naší webové stránce. Děkuji mnohokrát a nyní předávám slovo Barbaře. Good morning and I know it's been... Dobrý den. Já vím, že za sebou máme již dlouhé dopoledne, ale tento dopolední blok, který bychom rádi uzavřeli předtím, než přistoupíme k závěrečnému eh, bloku. Teď bychom tedy dopolední část uzavřeli tím, jak využíváme technologii ke zlepšení výuky. Eh, Právě jsme obdrželi úžasný přehled nástrojů, které jsou dnes k dispozici, ale nakonec si člověk musí klást otázku, jakým způsobem budu tyto nástroje aplikovat, využívat, jak je zapracuji do výuky a jaký přínos to může mít. Původně jsem byla požádána, abych byla pouze moderátorkou diskuse, ale nakonec jsme požádali, abych také stručně prošla příklady toho, jak je možné využívat technologické nástroje, eh, v tomto případě i za prostě extrémních, eh, extrémních okolností, to znamená eh, v rámci humanitárních misí. Takže pokud budete mít chviličku strpení se mnou, tak se potřebuje dostat na svoji prezentaci. A pardon, takže můžeme začít, eh, už je to nachystáno, výborně. Máme to na obrazovce, takže nejprve eh, prezentace eh, Katariny Daulapur, která bude hovořit o virtuálních hodinách. A, omlouvám se, že jsem ji malem přeskočila. Uh, good morning everybody. Dobrý den, dámy a pánové. Budu hovořit řecky. Takže pokud nechcete, aby pro vás vše bylo španělská vesnice či řecká vesnice, tak si prosím nasaďte sluchátka. Dámy rektorky, páni rektoři, eh, dámy a pánové, dovolte, abych vám představila naše projekty generálního ředitelství INTE pro e-learning. V současné době máme dva programy, virtuální třídy a depozitář projevu. K tomu bych se jenom krátce zmínila, protože to je záležitost, o které již hovořila včera paní komisařka. Nedávno byla zveřejněna studie, která ukazuje, že eh, tento depozitář projevu je velice využíván při učení se tlumočení, ale že to mají velice rádi jak studenti, tak profesoři. Bylo to zavedlo v roce 2007 na generálním ředitelství SKIK u komise ale velice rychle se zapojil i Evropský parlament příspěvky nejrůznějších projevů a také kolegů tlumočníků, eh, kteří hodnotili stupeň obtížnosti projevů. Dnes se jedná zejména o virtuální třídy, virtuální hodiny a virtuální realitu. Já bych vám ale dnes ráda ukázala, že to je skutečná realita. Tady na tomto obrázku vidíte, jak taková výuková hodina probíhá. Zde vidíte tlumočníky parlamentu, komise a Evropského soudního dvora. A zde vidíte již studenty, kteří jsou hodnoceni. Byli to studenti z Univerzity v Lisabonu, v Ženevě, v Praze a Bruselu s tlumočníky, kde seděli tedy tlumočníci všech tří institucí. A jak to probíhá? Eh, jeden tlumočník má projev, třeba v Lisabonu, a to se tlumočí do portugalštiny, v Lisabonu do Němčiny v Ženevě a do češtiny v Praze. A hodnotící tlumočníci eh, potom hodnotí v Bruselu. Tady sedí profesor či docent a tady studentka, která tlumočí. Máme dva druhy virtuálních hodin. Máme eh, jaksi více propojení a nebo jenom multilaterální skupiny. Multilaterální skupiny nám umožňují eh, nabízet konsekutivní i simultánní tlumočení, konsekutivní prostřednictvím videokonference a simultánní tlumočení přes webstream. Nedávno mi bylo řečeno ano, ale mám trošku tak pocit, že jsem u Eurovize. Eh, ne, že bychom tady tedy byli, abychom teď říkali, kolik bodům dáváme eh, univerzitám jednotlivých zemí. Ne, my jsme tady proto, abychom například řekli, že když se dostaneme eh, do kontaktu s Prahou, tak uděláme nějaké hodnocení pražského studenta, potom se přepne na Ženevu, potom na Lisabon a tak celá ta hodina probíhá. A tady dole vidíte, že to byla určitá slavnostní příležitost prezentace těchto virtuálních hodin za tří přítomnosti místo předsedy Evropského parlamentu, příslušného komisaře za mnohojazyčnost a přítomnosti generální ředitelky. A tady eh, dále pracujeme s dalšími univerzitami v Ženevě, což je skutečně průkopnická instituce. Eh, dále Lisabon, Praha, Ezit v Paříži, Bogatici v Turecku, eh, Univerzita v Ljubljani a potom ještě dva další členové, a to je Kluž a Budapest. Budapešť. A mm, ty dva nové členy bych chtěla srdečně přivítat v našem klubu virtuálních hodin. Tyto multilaterální výukové hodiny vyžadují ohromnou disciplínu, eh, protože eh, existuje propojení s třemi různými zeměmi, s třemi různými univerzitami, se studenty mající nejrůznější jazykové kombinace. To znamená, všichni se musí přesně držet scénáře, který byl připraven také tomu říkáme skript, něco jako scénář. Já to také vždycky píši ve velikánských písmenech, aby to bylo sledováno věrně jako Bible. Nevím, zda to vidíte dobře na tomto slajdu, že na začátku jsme měli něco mezi deseti šesti minutami. Máte tady přesně vždycky udán čas, který je věnován tomu, kterému bloku. Tady například vidíme tlumočnice, která hodnotila češtinu, má stejnou kombinaci jako studentkyně v Praze a tak funguje tento systém velmi dobře kdybyste si přáli ještě informace o takových výukových hodinách, prosím pěkně podívejte se na webovou stránku Ženevské univerzity, kde se archivují veškeré virtuální hodiny, které již proběhly. A potom ještě něco velice důležitého pro multilaterální třídy, kromě studentů, kteří se zúčastní této skutečné hodiny. Existuje ještě celá řada studentů, kteří na to mohou hledět na webstreamu a mohou využít této příležitosti například eh, cvičit projevy docentů a eventuálně také naučit se něco z evaluace studentů to je tato webová stránka Ženevské univerzity. Vidíte, tady máte Ženevu, Lisabon, Prahu a toto je bývalý kolega a já. Myslím si, že tady jsme byli poněkud nešťastní. Asi tady byl nějaký technický problém v momentě, kdy vznikl tento snímek. Technologie samozřejmě nám připravuje také věci neočekávané. A bilaterální, teď k bilaterálním hodinám. To je věc, se kterou už máme daleko více zkušeností. Studenti ji znají také daleko lépe. Studenti například přesně vědí, že v příští hodině eh, lze mít ještě lepší hodnocení a tady není třeba tak přesně dodržovat minuty scénáře jako u multilaterálních tříd. Je to tady daleko jednodušejší jednodušší, pardon. Eh, Takovéto bilaterální tří děláme s Madridem. Eh, Petrohradem, Astrakánem a Boloňou. Existují i jiné univerzity mající možnost provozovat takové bilaterální hodiny. V současné době zkoumáme, kolik z nich bychom mohli ještě zapojit do našeho projektu. A jsou také univerzity, které od příštího roku již budou u toho v Polsku například eh, jsou to dvě univerzity, které vyslovily ochotu organizovat s námi tyto virtuální hodiny. A potom existuje ještě jedna možnost, která však má své meze. Lze organizovat takové hodiny přes Skype, to děláme se Sofí, Stockholmem a Tallinem a chtěla bych velice srdečně poděkovat, protože jsme měli takovéto Skype hodinu, ale pak jsme se přece jenom domluvili, že uděláme videokonferenci když tedy slyšíte, eh, že děláme Skype classes, eh, prosím vás pěkně, nevolejte mi, že byste hned chtěli eh, Skype konferenci nebo Skype hodinu, promiňte, odpoledne, v noci nebo ráno. Ono to není tak jednoduché to všechno sorganizovat a občas jsou tady potíže se zvukem a hlasitostí, ale i s tlumočníky, kteří jsou po ruce a oni nejsou k dispozici vždy. A e, proto si myslím, že videokonference skýtají daleko více výhod, neboť zde je zaručena daleko lepší kvalita obrazu i zvuku. E, také jsme daleko blíže realitě, máme tady lepší synergie mezi vyučujícími studenty a virtuálními hodnotiteli a můžeme se také daleko lépe soustředit na naši práci. Univerzity se na mě obracejí a ptají se, kolik stojí vybavení pro provádění takové spolupráce. Toto vybavení stojí 10 až 15 tisíc eur. Eh, to se liší podle jednotlivých zemí a podle možností lokálního trhu. Ale rozhodně se to vyplatí, to bych vám chtěla říci, protože tak máme možnost eh, být ve vzájemném kontaktu a vyměňovat si zkušenosti o virtuálních hodinách. Pozitivní aspekty jsou četné pro instituce, pro studenty, posilujeme kontakty mezi univerzitami a institucemi Evropské unie. Dochází k výborné výměně názorů mezi vyučujícími a virtuálními hodnotiteli a studenti samozřejmě chtějí mít také zpětnou vazbu od kolegů už se mi docela, dokonce z toho na začátku tedy byly poněkud problémy s technikou. Ku příkladu byl přerušen kontakt jednu hodinu a student čekal celou hodinu, vytrval a chtěl pokračovat a chtěl mít naše hodnocení. To znamená, studenti nechtějí promeškat ani eh, minutu eh, s možností, kterou jim skýtáme. Má to také svá pozitiva pro evropské instituce, protože když se nám podaří prosadit naše poselství pro dodržování vysoké kvality a našich předpisů, je to dobré. Důležitý je samozřejmě také finanční aspekt, protože prostřednictvím takových spojení můžeme pomáhat mnoha univerzitách, mnoha zemí, protože můžeme být přítomni na mnoha místech najednou a proto mají virtuální hodiny skutečně e, svou ohromnou výhodu a již jsme doplňovali e, tyto hodiny o další doprovodná opatření a to je asistance pedagogik, e, totiž pedagogická pomoc víte, že neměli bychom vize, neměli bychom ochotu čelit vizím, bylo by velice obtížné překonávat všechny nesnáze. Já bych si tedy přála mít co možná nejvíce propojení při provádění virtuální hodiny. Například jsem uvažovala o tom, že bychom mohli spojit nějakou Evropskou univerzitu s mimo Evropskou univerzitou, například ve Forli a Strachan, a nebo také s univerzitou v Istanbulu. Generální ředitelství mě předčilo, protože mě včera předložilo návrh v tom, že bychom mohli mít spojení ještě s jednou mezinárodní organizací a dvěma univerzitami. A to je vynikající nápad, jenom doufám, že musíme uvažovat, že vememe, vezmeme v potaz také časové rozdíly v jednotlivých zemích, aby někteří v odpovídajících časových pásmech neusínali. A mé druhé přání by bylo, abychom se ještě zlepšili v technickém ohledu co se týče simultánního tlumočení, tady existuje ještě celá řada problémů. Často je tomu tak, že dochází k určitému spoždění v určitých spojeních a proto je to poněkud obtížnější pro hodnotitele. A vidíme, že při testech či výběrových řízeních kandidáti se někdy potýkají se simultánním tlumočením. Je důležité soustředit se na to. A než přejdu k závěru a poděkuji, dovolte, abych velice poděkovala našemu generálnímu ředitelství pro techniku. Děkuji vám za veškerou technickou podporu, kterou nám eh, poskytujete při realizování těchto virtuálních hodin. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, eh, Katarino, za tento ucelný přehled, ucelný obrázek toho, jak to vypadá eh, s mistrovskými eh, třídami přes videokonference. To je opravdu dlouhý název, takže proto máme zkratku. Všichni rádi dnes pracují se zkratkami. Ráda bych poprosila Suzanne Altenberg, aby nám poskytla svůj pohled na stejné téma takže ji rovnou předávám slovo. Děkuji, Barbara. Já jenom stručně něco málo doplním, poněvadž vím, že eh, také Barbara má velice zajímavou přednášku, kterou by nám chtěla přednést. Takže já bych jenom doplnila k tomu, co eh, řekla Katarína. Možná, že je také důležité říci, že rádi bychom dále budovali tuto oblast e-learningu Toto je jedna z priorit našeho direktorátu a máme e, speciální úsek pro e-learning. Mm, jde o jakési virtuální e, virtuální třídy, virtuální mistrovské třídy, kterou jsem uvažoval, jak tomu budu říkat německy, tak už e, jsem zůstal u tohoto. No a de facto vždycky to bude přizpůsobené té jazykové eh, kombinaci, která, kterou kdo má k dispozici a takový kurz bude buď to synchronní nebo asynchronní. My bychom se rádi vnímali jako integrovaný projekt, který je samozřejmě také o subsidiaritu, poněvadž vzdělávání patří do pravomocí členských zemí, ale eh, my chceme velice úzce spolupracovat také mezi univerzitami a mezi zaměstnavatele. To v ekonomice existuje, ale možná, že ve veřejném sektoru to zas tak rozšířené není. A proto bychom chtěli pomocí nových technologií, pomocí e-learningu eh, zajistit, zajistit hladší přechod eh, ze školy do praxe. Katarína už hovořila o těch technických eh, předpokladech, není to nic levného. Tady chci připomenout, že máme také interinstitucionální dohody a možnosti a programy eh, na financování takovýchto univerzitních programů. Samozřejmě jsou tam důležitá kritéria, která je třeba eh, splnit a možnost podpory tady je. Odhlédneme-li od té předchozí fáze, fáze tedy vzdělávání, Eh, můžeme využívat nové technologie také pro akreditační testy. Eh, uvažuje se o jakémsi předběžném výběru za pomocí počítačů. Máme už určité hodnotící testy, které jsme dělali na dálku. Eh, bylo to u žadatele o stipendia a tak dále. Čili to jsou další možnosti, Eh, rozvoje, o kterých se chci zmínit jenom stručně, důležité aspekty pro všechny formy e-learningu, eh, tak tady nejde jenom o ušetření peněz, je to také ekologické, eh, zmenšuje nám to uhlíkovou stopu. A to je velmi důležitý argument zde v parlamentu, poněvadž my chceme být ekologičtí, Eh, je to samozřejmě něco, co má velké perspektivy a chceme, aby tedy budoucí generace tlumočníků byly zvyklé pracovat s novými technologiemi a možná, že mm, tím by to mohla uzavřít pomocí te- citátu Billyho Buda, který správně řekl, že eh, tlumočníci nebudou eh, nahrazeni stroji, určitě ne, určitě ne zítra, ale budou používat tuto technologii při tlumočení. Děkuji vám. Ja, vielen herzlichen Dank, Susanne, für die... Děkuji, Susano, za toto doplnění Kataríniny přednášky a eh, jaksi k vržení pohledu do budoucna. A teď anglicky. Jenom bych vám ukázala, že také hovořím německy. Takže Ráda bych navázala eh, na tyto dvě prezentace, které jsme si právě vyslechli a možná i na to, co jsme slyšeli předtím dopoledne. Ráda bych na ní navázala takovým výletem do jiného světa. Myslím, že pan eh, profesor Weibler už nás na podobný výlet eh, dnes ráno vzal. A já bych vás ráda nyní pozvala na trošičku jinou cestu. Já takové cesty dnes podnikám poměrně často. Vyšla jsem z akvária, ale ne, ne úplně, stále se tam ještě vracím, ale také cestuji často do jiných částí světa, kde se využívá tlumočení a kde kvalita tlumočení obvykle není příliš dobrá, ale zároveň jeho kvalita klíčově důležitá, životně důležitá pro přežití a další osud řady lidí. Ráda bych tedy navázala na to, co zde zatím dnes zaznělo ohledně na jedné straně možnosti, schopnosti využívat technologie eh, pro komunikaci v nouzových situacích, a to omezeným, ale velmi významným způsobem, eh, tedy vyfiltrovat technologii pro přežití, ano je to opravdu velmi eh, omezený soubor slov a frází, kde technologie může velmi pomoci. A vlastně není možné, aby lidský tlumočník zvládnul stejnou rychlost, která je potřebná v této obvykle chaotické situace. Obvykle jde o velmi chaotické situace. A dále bych ráda navázala na slova Alexise, opět dnes dopoledne, s tím, že je možné využívat technologie učení pro získávání nových dovedností. Konec konců tlumočníci si osvojují určitou dovednost. Myslím, že bylo jasně prokázáno, že to také mění způsob fungování mozku, zefektivňuje se eh, způsob fungování mozku v průběhu přípravy. A to, že si osvojíme dovednosti, nakonec se musí promítnout eh, také do rozhodování a rozhodnutí, které přijímáme my, eh, učitele, tlumočení, ohledně toho, s jakými nástroji budeme pracovat. Jak jsme zde viděli, existuje těchto nástrojů celá škála a některé z nich jsou k dispozici v technicky za to luxusních eh, prostředí, kde máte na vybranou, eh, kde eh, máte propojení 24 hodin denně. kdy se můžete na cokoliv podívat přes svůj mobil, kamkoliv se vydáte, ale ne vždy výuka probíhá v takovémto prostředí. Takže uvědomí těchto aspektů se chci dnes zaměřit na to, jak je možné využívat nové technologie i v extrémních situacích eh, a stále eh, z toho získávat velký prospěch, velký přínos. Nezaměřím se až tolik na projekt, který jsme zavedli na tlumočnické škole na Ženevské univerzitě, ne na celý ten projekt, ale konkrétně bych se zaměřila na dimenzi virtuální výuky, virtuálního učení. Já používám termín virtual learning, tedy virtuální učení. S profesorkou Connelly jsem o tom e, nemluvila a předpokládám, že tady, tady existuje určitá niance. Můžeme se o tom ještě pobavit e, u kávy. Takže eh, já bych se ráda podívala na trošičku jiný aspekt, a totiž technologie ve službách pedagogiky. Protože toto je moje oblast, kde já se pohybuji v pedagogice, a spustili jsme tady tento eh, nový projekt, ale máme málo času a musíme toho vykonat hodně. Takže jak toho dosahovat? Začnu citátem. Eh, mám jich daleko více, ale jenom pár z nich. Pokud eh, respektive nedostatek překladových a tlumočeckých služeb je ten klíčový článek, který nám chybí v naší schopnosti koordinovat humanitární činnosti. Jak eh, možná také víte, v humanitárních situacích eh, celá řada nevládních organizací a jiných orga- a organizací musí koordinovat pomoc. Koordinace je samozřejmě nákladná činnost eh, a dokonce stojí i životy, protože čím déle trvá rozhodování, tím více životů ztratíme. Jazyková bariéra je jednou z hlavních determinant uchybné koordinace protože pokud eh, nehovoříte jazykem obou stran, tak nemůžete koordinovat. A proto tady jazyk skutečně eh, je vázán na ztráty lidských životů, eh, životů. Je to až tak klíčové. Takže v případě katastrof, ať již přírodních či ozbrojených konfliktů a jiných konfliktů, fungujeme takto. Vynuli jsme tady vlastní projekt, Eh, kde eh, se na situaci, na situaci díváme ze tří stran. Za prvé potřebujeme vědět, co se děje v terénu. A tlumočnická profese eh, se tímto zatím příliš nevěnovala, nevěno, nezabývá, nevěnovala tomu mnoho času. Dále, jak můžeme oslovit a spojit se s těmi, kdo se učí přímo v terénu. To nejsou lidé, které bychom mohli přivést do Ženevy, Bruselu či jinam a proškolit je. My musíme vědět k nim Eh, buď se tam fyzicky dostavit, nebo v virtuálním prostředí, nebo použít směsice obého. A za třetí eh, jsme zjistili, že tlumočníci, kteří pracují například v Uzbekistánu a v Sudánu či v Lidové republice eh, Kongo, mají mnoho společného. Jejich potřeby nejsou až tak rozdílné. Takže mohli bychom je nějak navzájem propojit. Můžeme vytvářet virtuální profesní komunity. Možná si říkáte, proč používám slovo profesní pro eh, tlumočníky, kteří nebyli nějak proškoleni a byli vybráni jen proto, že hovoří více jazyky. To ještě uvidíte. Eh, budu-li mít čas, dotknu se i této věci, která je velmi citlivá. Nicméně toto je tedy projekt, který jsme vypracovali. Identifikovali jsme potřeby tlumočníků, kteří se pohybují a pracují eh, v zónách konfliktu. Eh, ty potřeby jsme analyzovali přímo v terénu a vypracovali jsme výukové moduly pro tuto potřebu. Eh, výuku poskytujeme jak virtuálně nebo smíšeně, tedy virtuálně i v terénu spolupracujeme na tom také s Mezinárodním eh, výborem Červeného kříže, respektive jeden často, jak to fungovalo, pak jsme o to opustili a v, zejména v posledních 12 měsících hodně vyjíždíme také přímo do terénu, přímo na místě zahájíme výuku a poté pokračujeme virtuální cestou po našem odjezdu. Eh, kurzy a kompetence schopnosti vyhodnocujeme a navazujeme také partnerství s místními vysokými školami, protože o projektu tohoto typu do toho nevstupuje pouze humanitární dimenze, ale také aspekt rozvojový a rozvoj obsahuje rozvoj eh, vlastně znamená, že cokoliv, co zatím probíhá na ose severých, by postupně se mělo přenést to eh, do partnerství eh, či do fungování jich jich. Proto tedy naším zájmem zapojit do toho univerzity, spolupracujeme například s univerzitou v Nairobi nebo v, s Chartumem jsme zahájili spolupráci. Eh, chceme je tedy eh, vybavit také pro, eh, pro tuto oblast výuky. Jakmile vystoupíte z akvária, věci začínají vypadat trošku jinak. Vidíte tady některá jména, která čítáte v novinách jistě. A já bych se nyní ráda zaměřila na to, jak fungují naše školicí kurzy. Jak jsem vám řekla, za, eh, začínáme analýzou potřeb. Začínáme tedy analýzou potřeb za tři roky, kde projekt běží shledáváme, že v podstatě ty potřeby je možné rozdělit do dvou kategorií. První kategorie obsahuje eh, tlumočenské dovednosti a konsekutiva a druhou kapitolu, druhý okruh představuje etika. Eh, kdo přesně jsem jakožto tlumočník, co ode mne lidé potřebují, a jak bych měl postupovat eh, a kterých věcí bych se měl vyvarovat. To jsou tedy dva moduly, které jsme vypracovali běží to trošku pomalu. Takže první modul se týká profesionální etiky. Máme na webové stránce popis kurzu, který jasně nastěňuje obsah, který chceme zvládnout během kurzu a jednotlivé moduly jsou poté rozděleny do různých výkových činností. Tady například u etického modulu jasně stanovíme cíle obsah, který bude probran. A u těchto konkrét, této konkrétní skupiny žáků také napsáno, jak budeme vyhodnocovat jejich schopnosti a kdo budou učitele. E, tady jde o oblast východního Sudánu, kde jsme byli právě před dvěma týdny a cirka deset dní jsme proškolovali tlumočníky, kteří pracují jak v Chartumu, tak také v různých uprchlických táborech na hranicích Sudánu úplně na východě. Do Darfuru jsme se pustit nemohli z bezpečnostních důvodů. Východ země byl o něco méně nebezpečný, takže jsme získali povolení k cestě, k cestě do této zóny. Ale abyste měli trošičku představu, když jsme dorazili a vše bylo, eh, vše bylo připraveno, tak nám bylo řečeno, že místní vláda právě přijala nový předpis, eh, takže každý absolutně potřebuje, potřebuje eh, povolení eh, k cestě, pokud chce vyjet eh, do východní části země. My jsme s tím nepočítali, to bylo nad rámec eh, toho získat vízum a tak dále, takže jsme pár dní museli zůstat v hotelu. S chodou okolností právě probíhaly demonstrace po zveřejnění karikatur, takže jsme v podstatě byli v domácím vězení, v hotelu v každém případě a Nakonec jsme to povolení získali částečně k údivu všech, protože eh, zastupujeme vysokou školu a zdá se, že tedy vysokoškolské prostředí zatím je považováno za neutrální oblast, dostatečně neutrální. Myslím, že bychom neměli zapomínat, jakou my, jakožto univerzitní pracovníci, eh, vzdělávací pracovníci, také můžeme, jak důležitou roli tady můžeme sehrávat eh, za takovýchto okolností, v takovýchto situacích. Takže, eh, abych se vrátila ke kurzu, zanalizovali jsme eh, tedy eh, vhodný scénář. Pokud máte málo času na proškolení lidí, tak musíte provést řádnou kontextualizaci a nemáte na to měsíc, ale máte na to dva dny. Každá činnost tedy musí být jasně zařazena do kontextu, takže i když cíle daného cvičení, dané činnosti jsou stejné, Eh, pokud eh, budu pracovat s někým z UNHCR, eh, vezmu si za příklad například interview se žadatelem o status, status uprchlíka, zatímco v Kábolu například si vezmou situaci, kdy se prošetřuje případ porušení lidských práv. Takže vždy nám jde o to, aby tlumočník, který poté bude v terénu pracovat, byl řádně proškolen, eh, ať již pracuje s jakoukoliv problematikou, aby, eh, aby jemu dávala smysl. Takže zařazujeme věci do kontextu. Nebudu probírat dále tuto prezentaci, spíše tuto webovou prezentaci, spíše vám řeknu, jakým způsobem eh, komunikujeme na místě. Jak už jsme slyšeli, Eh, mobilní telefon je dnes všudy přítomný a zejména v Africe eh, lidé vždy mají mobil a většinou máte i dobrý signál. V Sudánu se možná nepřipojíte eh, stejně dobře na webové stránky jako v Keni. A to jsou všechno věci, se kterými musíte počítat v přípravě a realizaci kurzu. Také možná zjistíte, že třeba pro Mezinárodní výbor Červeného kříže tam jsou tlumočníci e, zaměstnanci, zatímco v UNHCR e, jsou sami uprchlíci. Takže s tím se pojí také celá řada e, problémů, otázek v oblasti důvěrnosti informací. To musíme na paměti, tyto lidé Eh, nemohou vystupovat jako žáci, jako studenti pod vlastním jménem, musí být vlastně anonymní, ale přesto je musíte proškolit, nesmíte nikde ukazovat eh, žádný obrazový materiál eh, s jejich fotografiemi. To jsou všechno věci, které musíte mít na paměti. A tady je určitý přehled kurzu, které, které realizujeme. U každé činnosti Máme příslušné fórum pro výměnu. To není žádný kdo ví, jaký technický výdobytek, ale vidíte, že studenti tady mají možnost vyměňovat zkušenosti a čas od času do toho vstoupí školitel z Ženevy, který zareaguje na dotazy, poskytne zpětnou vazbu na činnost, které se, do které se účastníci zapojili vidíte, že, eh, že účastníci opět jsou anonymní, zatímco školitel je tam uveden pod svým jménem. A tam, kde se nám nyní již daří tedy rozvíjet útočnost, mít eh, na druhé straně určité komunity, tak eh, tam máme nastaven jeden společný prostor pro všechny tyto skupiny testů, takže takže lidé z různých zón uh, mohou vidět, co se děje jinde, například lidé z Chartumu vidí, co se děje v Nairobi, ovšem uh, musí to být stále lidé a tlumočníci ze stejné organizace. Organizace navzájem zatím nepropujeme z celé řady důvodů, které zde není nebudu zmiňovat. V Ženevě máme celou řadu výukových eh, scénářů či prostředí, které se řídí víceméně stejným principem, ale tady jde o opravdu pouze základní výuku. Nechceme, aby, aby vznikaly problémy e, s připojením na internet, se stahováním velkých souborů. Přijíždíme tam seleromem, na něm, je, na němž je vše, vše, e, takže není třeba vše tisknout, máme tady takováto záložní řešení. E, dokonce také těmto Eh, těmto, například v uprchlických táborech, eh, ze svého eh, platíme připojení na internet, takže například na Severkéně jsme přivezli počítače, protože tam máme nejmotivovanější žáky. Všichni tam pracují na jediném počítači, dělí se o něj a, a vždycky včas mají hotové vše, co bylo zadáno. Takže je zde celá řada výzev, celá řada překážek, ale je třeba vždy vyjít ze specifické konkrétní situace a snažit se, aby váš pedagogický přístup eh, nebyl nějak eh, podrýván eh, tím kontextem, tou konkrétní situací. Víme, jak funguje eh, nabývání dovedností tlumočnických a podařilo se nám to optimalizovat dokonce i do dvou dnů. Vtěsnáme základy konsekutivního zápisu. Možná uh, Claude Durand uh, bude mít uh, nebo bude chtít vědět jednu fotografii z nedávné doby. Tady vidíte, jak školíme účastníky ve využívání mobilních telefonů jakožto jakožto e, fotopřístroje, takže si e, udělají e, fotografii svého zápisu konsekutivního, pošlou nám to a my se na to v Ženevě podíváme. Tady to je ve fázi na začátku, kde ještě hodně slov a tady už vidíme příklad dvou a půl minutového projevu, který byl zaznamenán jedním z našich účastníků v Chartumu před pár týdny. je, je to mluvčí arabská, arabštiny tedy, a zároveň somáštiny, takže vidíte, že píše zprava a doleva. A šlo o příběh uprchlíka, kdy eh, jednoho rána byla vesnice napadena mnoho lidí, tedy běhalo po vesnici, křičelo. Eh, vidíte eh, postupně, jak se odvíjí ten příběh. A my nyní využíváme tyto příklady i mm, u našich vlastních studentů v Ženevě, abychom ukázali, že eh, sice možná existují kulturní rozdíly, ale konsekutivní zápis je vždy něco, co se musí tak trošičku odpojit od jazyka. A tento konkrétní příklad, který jste viděli, byl vlastně úžasný. Také využíváme zdrojů jiných organizací, jako je v tomto případě Eh, technické centrum nadace Don Bosco. Eh, víme, že tam naši tlumočníci mohou docházet a využívat zázemí. Chtěla jsem ukázat také tuto fotografii kvůli těm emocím, které zde dnes dopoledne byly zmiňovány, eh, ale nalezli jsme také pedagogické přístupy, které můžeme aplikovat jak přímo v terénu, tak na dálku. Eh, takto žijí tlumočníci v zónách, eh, kde pracujeme, abyste měli představu. A doufám, že se nám podařilo nalézt určité vodítko, určitou ehm, orientaci pro budoucnost. A jsme optimističtí v tom směru, že eh, ty technologie, které, díky technologiím, které využíváme, můžeme skutečně lecos přinést našim účastníkům. Nyní jich máme cirka stovku online a mnoho z nich má zájem na tom eh, pokračovat dále a získat eh, certifikát v humanitárním tlumočení, eh, který právě dokončujeme a doufáme, že příští rok se to objeví online. Bude to celé virtuálně. Doufáme, že se nám tím podaří zlepšit profesní úroveň tlumočníků, kteří pracují v těchto kontextech. Děkuji. think the uh, moderator's prerogative. I'm... Um, tak eh, když eh, jako moderátor teď, ano, takže ptám se, jestli máme eh, čas na otázky, tak jenom tři a prosím stručně. Harry? Harry, na China International Study University. Já mám, stud... Já mám otázku na Katarínu a využiji čínštinu. Vy jste mluvila o tom, že byste se přála rozšířit tu účast ve virtuálních třídách. Můžu se ptát, ptát takto. Bude to týká také univerzit mimo EU, třeba čínských, jako jsme my? A pokud ano, můžete mě říct něco více o specifikacích? Rád bych eh, měl nějaké kontakty na příslušné osoby. A Susan, eh, pokud bychom mohli Eh, tedy eh, mít nějaké, eh, nějak, nějaké prostředky na toto, tak určitě bychom rádi si <laughs> něco zakoupili od vás zde v Evropě. Děkuji. Danke, Herr Ganz. Děkuji. Jenom krátkou odpověď. Technické specifikace se dají vyměnit bilaterálně s Katarinou. A co se týče financování, tady se obávám, že v současné době ještě neexistuje žádná možnost. Zatím je to omezeno pouze na země Evropské unie a kandidátské členy, ale jistě se tímto tématem budeme zaobírat. Já jsem řekla, že zkoumáme možnosti, abychom ještě rozšířili počet univerzit, s nimiž spolupracujeme. Ale je také problém s tlumočníky. Musíme se podívat, zda máme vůbec dostatek tlumočníků pro to, abychom mohli eh, uskutečnit hodnocení ve vašich respektivních jazycích. Budeme-li to moci domluvit ještě bilaterálně, žádný problém. Tak ještě dvě otázka. Suzan? Děkuji mnohokrát. Dovolíte-li, budu hovořit ve španělštině. Chtěla jsem poblahopřát všem členům panelu. Byl to nesmírně zajímavý panel. Mám velice krátkou otázku na Barbaru. Z jakého důvodu jste se rozhodli změnit se z e-trainingu proto, abyste teď začali vzdělávání jaksi osobní a teprve poté začínáte s tím e-learningem. Z jakých důvodů? We did a very thorough evaluation of the... My jsme eh, ten virtuální mód důkladně proskoumali a závěrem bylo to, že kontext humanitárního tlumočení byl velice, byl velice komplexní a Zjistili jsme, že to prostě tímto ryze virtuálním modem nezvládneme, e, protože tam mnozí tedy měli e, jaksi e, psychické potíže a také se v tom musíme vlastně zamýšlet to roli tlumočníků Eh, pokud to děláme přímo na místě, tak to, je, to má prostě ještě více důvodů, více výhod. A já tedy velice ráda vám k tomu řeknu něco více. My jsme na těch, za těch 8, na, 8 měsících, kde jsme se tedy toho zúčastnili, tak eh, měli jsme tam stovky lidí, kteří se, jsou nadšení, chtějí se dozvědět něco více o tom tlumočení a jak si po těch letech v akváriu. E, ano, tam e, musím říct, že prostě ti uživatelé naší služeb tam jsou prostě velice pozorní, velice vděční, je to je něco úplně jiného, takže to se nedá úplně virtuálně dělat. No, ale Děkuji, Barbaro. Děkuji, paní předsedkyně. Já nejsem tlumočník, ale přál bych si se jím stát. Připravuji se na to a informuji se o všem možném o Evropském unii a také o jiných mezinárodních organizacích. A tento depozitář projevů samozřejmě se mi líbí. Já nejsem zapsán na žádné univerzitě, ale eh, chci vidět, zda bych měl, zda mohu mít přístup k tomuto depozitáři, aniž bych byl zapsán na nějaké univerzitě. Eh, eh, existuje řídící výbor, který rozhoduje o dalším rozvoji Eh, depozitáře projevu a je to naprosto jasné. Uživatelé jsou tam přesně definováni, je tam napsáno, kdo má umožněn přístup. Ta skupina, eh, kterou si zmínil v současné době, ještě přístup bohužel nemá. I, I think this is an issue we've also run into. Já myslím, že to také u EMCI je problém, na který narážíme. Pokud k tomu mohu také něco říci, pokud se týče těch eh, repozitářů, proslovů. Máme tam problémy také s copyrightem a eh, v podstatě, mm, ačkoliv my už se tím zabýváme nějakou dobu, tak pořád eh, jsme se nepropracovali k použitelnému kůžnému výsledku, čili opravdu eh, je tam problém s tím sdílením těchto řečí, protože některé ty eh, proslovové banky jsou majetkem univerzit a tak dále, čili tady skutečně existují omezení a je třeba je mít na paměti. Já eh, se domnívám, že tady to snad měl být náš úplně poslední příspěvek, ale možná ještě pan profesor by k tomu mohl něco říci. Aha, paní Kosmitu, dovolte mi, abych vám ve jméno pana rektora Univerzity San Josef, který bohužel lituje, že nemohl se zúčastnit konference, abych vám předal unive- naší univerzity je třeba říci proč. Řeknu to teď v arabštině eh, ve své mateřštině a prosím vás, abyste si vzala sluchátka. Drahá Olgo Kosmidu, eh, Olga Kosmidu hledá tlmočníky jako někdo, kdo hledá vzácné mušle na písčitých plážích nejrůznějších kontinentů, a člověk má pak obrovskou radost, najde-li takovouto vzácnou mušli, jako by našel klenot. A e, tak přijela také do školy v Bejrutu a od té doby s ní máme neustálý kontakt. Děkuji mnohokrát, Olgo. Drahý kolego, eh, drazí kolegové, drahé kolegyně, eh, dospěli jsme k závěru naší konference. Ráda bych zopakovala, že to bylo poprvé, eh, kdy zde byli zhromážděni takto všichni zástupci tlumočnického světa v jednom sále v sestavě, která je mnohem větší než Evropská unie. E, mnohem větší než Evropská unie, unie včetně kandidátských zemích, s e, dalš, v zastoupení dalších velkých jazyků a s našimi drahými kolegy, šéfy tlumočníků, protože my vidíme, že je nezbytně nutné, aby náš svět se více propojil a konal. Měli jsme tady největší experty a děkujeme i těm, kteří nejsou tlumočníky a vyslovili ochotu pro to, aby nám zde přednesli mimořádně zajímavé projevy. Myslím si, že bylo nesmírně obohacující eh, vyslechnout si pohled těch, kteří nezdílejí naše štěstí se sedět v akváriu, ale pro něž jsme předmětem výzkumu. Bylo to nesmírně zajímavé a děkujeme za to. Děkuji také Aiku eh, za to, že projevil vůli účastnice eh, této zajímavé a důležité konference. Děkuji všem, kteří přijeli zdaleka kteří pochopili významnost této první konference tohoto rozměru, tohoto typu a doufám, že budeme pokračovat ve vzájemném propojení, neboť v globalizovaném světě nemohou eh, řík zůstat výzkumníci v jednom rohu univerzity, v druhém rohu a tlumočníci a mezinárodní organizace E, musí navzájem profitovat jeden od druhého. To je poznatek a proto jsme navrhli tuto konferenci naprosto nové povahy. To znamená prodloužit také virtuální a rozšířit virtuální vzdělávání nejenom na univerzity, členských států, což se již běžně dělá. To znamená eh, Evropské komis, Evropská komise, soud i parlament již to činí, ale je třeba víc z tohoto světa Evropské unie a snažit se nalézt technická propojení s dalšími mezinárodními organizacemi. Již mám dvě mezinárodní organizace, které vyslovily svou ochotu proskoumat technické uh, Eh, možnosti a kteří již projevili ochotu spolupracovat. Děkuji jim za mnohokrát mnohokrát. Je to State Department a Rada Evropy. Eh, myslím si, že bude nesmírně zajímavé pro tlumočníky využívat tohoto spojení. Čím víc jeden chápe problémy druhého a naopak, tím eh, větší budou synergické efekty, z kterých budeme mít efekt všichni. Eh, a kromě všech těchto aktérů eh, tady budeme jsme měli zde na konferenci zástupce diplomatického sboru. Eh, neboť tady nemáme jenom eh, kandidáty, které, jako kandidátské státy, které již vidí význam a nezbytnost tlumočení, ale i zástupce jiných zemí. Děkuji tedy mnohokrát diplomatickým zastoupením Ruska, Číny a dalších, kteří se dnes účastnili naší konference. Očekávám, že po určitém lehkém lanči, který eh, nám bude servírován ve foaje, že si odvezete skutečně obraz profese ve vývoji, obraz povolání, eh, které ještě nedoznalo takového uznání, které si zaslouží konferenční tlumočení. A je třeba, aby celý svět uznal význam této profese, nebo celý svět z ní má užitek. Je to práce, která znamená spolupráci, zprostředkování komunikace a proto také tlumočníci rádi vykonávají svou práci. Chtěla jsem poděkovat všem rektorům univerzit, kteří přijali a možná budou reflektovat. Eh, nejprve si asi říkali, co budou dělat na tak technické konference, ale zcela jistě viděli, že Evropská unie je nepozvala proto, eh, že eh, mají nějakou výbornou školu práva či e, medicíny, ale že Evropská unie se zajímá o tyto školy právě proto, že v jejich univerzitách mají fakulty, dobré fakulty pro tlumočení. A to je důležité pro nás, pro všechny. Myslím si, že to by měly potvrdit také eh, vám nadřazené orgány, a očekávám, že naše příští setkání umožní další a větší kontakty a než přejdeme k obědu, dovolte mi, abych vám řekla, že eh, z titulu matky této schůzy Toto vše by nebylo možné bez přispění všech kolegů, kteří sedí zde a kteří si zaslouží váš potlesk. C'est elle et leurs équipes Eh, je to právě ona s celým svým týmem, která Eh, přispěla k zorganizování konference, ať se to týkalo zajištění ubytování, rozesílání pozvánek, zajištění jídla, zabezpečení techniky. Všechno řídila ona a mohu vás ujistit, že to rozhodně nebyl lehký úkol. Dovolte mi také předtím, než skončíme, třeba, že nejsou eh, zde přítomní, abych poděkovala místo předsedovi, komisařce, a generálnímu tajemníkovi, eh, kteří nám dali zelenou pro to, abychom mohli naši konferenci zorganizovat. A také si dovolím poděkovat našim tlumočníkům, kteří alespoň ti, s kteřími jsem hovořila, mi řekli, že byli šťastní, že mohli tlumočit na konferenci, jejímž předmětem byla jejich profese. Domnívám se, že poté, co v této instituci máme kolikrát špatné zkušenosti, nemáme včas projevy nebo projevy čtené za nesmírně obtížných podmínek, že viděli, že přece jenom tato instituce uznává jejich práci. Chci také poděkovat programingu za to, že nám dali k dispozici ohromný, eh, ohromný tým tlumoč, výborných tlumočníků. A chci také poděkovat eh, Filipovi a dovolte, abych zároveň vyslovila dík šéfům webu, správcům webové strát, stránky a děkuji jim za jejich podporu při naší technologické expanzi. Ráda bych poděkovala všem asistentům a asistentkám našeho generálního ředitelství, kteří eh, příkladně se starali o naše hosty. A obzvláště bych chtěla poděkovat eh, oddělení mnohojazyčnosti a všem těm, kteří pracují také v oddělení komunikace. Domnívám se, že tady jsme skutečně měli příklad synergií a to nás jistě může inspirovat, abychom viděli, co všechno může synergie přinést nám. Děkuji a poprosím, abychom zatleskali všem. A teď můžeme přejít k obědu a přeji vám všem šťastnou cestu domů. Jsem velice, velice pohnutá, že jsem vás mohla všechny vidět. Děkuji mnohokrát.